k eh, stanovisku pro výbor pro životní prostředí k výkonnostním emisním normám pro eh, nová lehká užitková vožidla v rámci integrovaného přístupu ke snižování emisí oxidu uhličitého. Takže nejdříve budeme eh, hlasovat o kompromisu A. Kdo jste pro? Kdo jste proti? Kdo se zdržel? Přijato. to. Kompromis B dále. Je to na třetí straně mého hlasovacího seznamu, nevím jak na vašich. Kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 44 k úvodnímu statování 15 pane, pana Sterkse.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 Ověříme elektronicky. Kompromis C zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, 2 se drželi. Kompromis C je přijat. Dále a pozměňovací návrh k datům, který začíná ve článku 7 odstavce 1, pokud se nemýlím, takže budeme hlasovat v celku o v celku 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? odmítnuta. Dále hlasování o bloku 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme to. Hlasování o, o, o blok číslo 17. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 17 pro, 18 proti.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 Takže kompromis E. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 17 pro, 18 proti. Kompromis E je zamítnut. 95, paní Wills, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, je, kdo se zdržel? Zamítnuto. 94, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to ověřit. 94. Zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu 94. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 17 pro, 17 proti, eh, jeden se zdržel, Zamítnuta. Dále 101. nebo eh, eh, stojnička spadá do 95, takže dále sto, stovka, pan Alchadravý. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Stovku od pana Alchadravýho. Zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 19 pro, 16 proti. Přijato. Takže teď 126. Pan Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět ověříme. Za vyhlasování o 126. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. Přijato. 50, pan Alchadrový. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. No, 50 od pana Alchadrovýho. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. Nikdo se nezdržel. Pan Taylor si říká, no to je bombastické, normálně to takhle nevychází. Dále 52, pan Alchadrelí. Kdo je pro? Myslím si, že PP je proti. Kdo je proti? Zdržíme, eh, ověříme 52. Zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Takže 18 pro, 17 proti přijato. 51 a padá. V parlamentu si někdo myslí, že jakmile se jednou začne hlasovat, tak už by člověka neměli pustit uh, dovnitř, ale to já nepřipustím. Takže teď hlasování eh, v celku 18, on blok 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, věříme to. Hlasování o celku 18. Tak uvidíme, jestli to změní s panem Ferencem. Hlasovali jste všichni? Tomu se říká zneužívání funkce předsedy. Pardon, tomu se e, říká nadávání předsedovi. A každopádně je to 24 pro 13 proti, takže je to přijaté. Dále 68 pan a přijel, přišel včas mm, na své vlastní hlasování. Kdo jste pro, kdo jste proti? Přijato. Sedmdesátka padá. Takže eh, hlasujeme o první polovině 83. Takže jsme dále. 87 je další. Mi napovídají tady zleva. Takže dále pan Liberacký, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 190, 109, eh, paní Tykal. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 157, 158 padají. Takže teď eh, se dostaneme k těm pozměňovacím návrhům o sdílení kapacity výrobci. Bude se hlasovat o všech čtyřech najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. A teď se dostaneme k dalším pozměňovacím návrhům. 55. Pan Finanza. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 55. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, takže zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89 odpadá. Dále budeme hlasovat unblock. 90, 96, 97 98, 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to uvěříme, tento, a, toto hlasování unblock. Hlasovali jste všichni? Končíme hlasování. 18 pro, 17 proti. Přijato. 110, staženo. jedenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 17. A zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 132. Od paní Tykau, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 18. Od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19. Od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je 135, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit 134, prosím. Zahajuji hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Věříme 151. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 15 pro, 23 proti. Zamítnuto. 24. Rozdělené hlasování. Nejdříve o prvním odstavci. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to Druhá, druhý odstavec. Kdo je pro? Kdo je proti? Také to 152. Pan Tatarela. Kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> Kdo se zdržel? Uvěříme to. 152 a 153 je toto tež. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 18 pro, 20 proti. <clears throat> Zamítnuto. 154, <clears throat> 155, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 162, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuto, 166 pro, proti, zdrželi se přijato. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 41 odpadl, protože při, vzhledem ke kompromisu B. 44. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 49 tudíž odpadá, tím se dostáváme k hlasování o celém eh, stanovisku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Toto stanovisko je tudíž přijato a gratuluji panu Vlasákovi. Uh, a vzhledem k tomu, že jsme pracovali tak rychle a s takovou disciplinou, máme pana komisaře Daminakyho na, na 9.45 a tudíž budeme přerušovat jednání do 9.45, dokud nepřijde pan komisař. Nechoďte příliš daleko, tak abychom si ho mohli čas vys, eh, vyslechnout. A paní Meissner bude přítomna, aby mu kladla různé záludné otázky. A sejdeme se tedy asi za 15 minut. Okay, colleagues, I don't know whether... Kolegové, nevím, jestli ještě někdo eh, venku, prosím, buďte tak hodný a hodná, paní kolegyně, a zavolejte kolegy, kteří zůstali venku. Dalším tématem, které nás teď čeká, je integrovaná námořní politika. Paní zpravodajka je paní Meissnerová ale jsem velmi potěšen, že mezi námi mohu přivítat paní komisařku Damanaky. Vítám ji na půdě našeho výboru pro dopravu a turistiku, cestovní ruch. My uh, máme komisařů několik, paní, pan místopředseda Kalas, pan Tajány v uh, oblasti cestovního ruchu. Takže máme několik eh, komisařů, kteří k nám eh, docházejí, kteří jsou našimi partnery a jsem velmi rád, že paní komisařka Damanaky si našla čas, aby zde dopoledne dnes s námi pohovořila. Dávám jí tímto slovo a vím, jsem si jist, že paní Meissnerová, jakož i členové výboru budou mít na váš úvod. Potom zajímavé reakce. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Já mohu slíbit, že nebudu nijak vstupovat do pravomocí, pravomocí pana Kalase nebo pana Tajanyho. A paní zpravodajko, pane předsedo, členové výboru, poslanci, chci vám poděkovat za pozvání k dnešní diskusi, která se týká zprávy o integrované, uh, uh, integrované námořní politice. Nejde zde jenom o zprávu, která by byla jakousi inve, inventurou, ale je to něco, co potvrzuje politiku v této obla, eh, oblasti a to, že se parlament toho účastní, potvrzuje legitimitu naší politiky. Dnes více než kdy jsou konkrétní výhody tohoto integrovaného přístupu více než jasné ropná skvrna v Mexickém zálivu a nebo velký nárůst pirátství jsou uh, příklady toho, které se, věcí, které se objevují v titulcích, novinových titulcích a jsou příklady problémů a tlaku, které dnes zažíváme. Ztráta biodiverzity, uh, klimatická změna, uh, plundrování námořních zdrojů, nadměrné rybářství, to nejsou to nejsou věci, které jsou jenom paralelní, ale vytvářejí kombinovaný problém, který je jako celek větší než ty jednotlivé části. I proto musíme na to reagovat soudržným a vyváženým způsobem, který je meziodvětvový. To je právě základ integrované námořní politiky. Uh, zahájit pozitivní interakci mezi stávajícími politikami a ekonomickými a sociálními zájmy, ko- eh, eh, kombinovat různé odvě- různá odvětvová úsilí a zvýšit efektivnost. Kde se nacházíme dnes? Velmi stručně řek, pohovořím o různých prioritách, které eh, já vytyčuji od svého uvedení do úřadu v eh, únoru. Eh, opíráme se o vizi 2020, která se zaměřuje na trvalý růd a, eh, růst a myslím si, že námořní odvětví může nabídnout celou řadu řešení v těchto obtížných ekonomických dobách. Minulý týden jsme začali pracovat na studii, která se týkala udržitelného vývoje v oblasti námořní politiky a tato studie nás přivede blíže k našemu cíli, který je meziodvětvová strategie udržitelného růstu. Tento, tato zpráva by měla také najít nové příležitosti pro tradiční Eh, eh, profese, jako jsou rybáři či hm, mořeplavci, a eh, i pro další nové profese, které se objevují v, rámci tohoto odvětví, v rámci obno, obnovitelné, eh, programu obnovitelné eh, eh, energie a nových biotechnologií. Výsledky této studie budou k dispozici v roce 2012. Za druhé, priorita je nava navázat ochranu námořního prostředí na rozvoj přímořských oblastí, zase v oblasti Uh, v rámci udržitelného rozvoje. To nachází své praktické vyjádření v aplikaci rámcové dia, di, eh, směrnice o námořní politice a také v balíčku eh, energetickém a klimatickém. Eh, další Další priorita se týká nastavování, nastavování regionálních priorit, které odpovídají konkrétním regionálním potřebám v závislosti na té konkrétní situaci politické, sociální. Tento regionální přístup jsme již aplikovali uh, Eh, v eh, určitých regionech Baltského moře eh, a v oblasti Středozemního moře. V souladu se závěry rady, ministerské rady pro vnější vztahy jsme, budeme v červnu 2011 prezentovat novou strategii v této oblasti. Uh, Integrovaná námořní politika se opírá o nástroje, které jsou meziodvětové a které se týkají dohledu a řízení této politiky. Tyto nástroje eh, se vyústí v sdělení, které zveřejníme do konce roku, který toto sdělení bude zvažovat i legislativní eh, variantu, která by vytvořila společný přístup. Co se týče dohledu nad námořními nebo sledováním námořních eh, prostor, eh, v, tomto říjen, v tento říjen, říjen roku 2010, chceme zveřejnit cestovní plán, takzvanou tu roadmap, cestovní mapu, která se bude týkat této námořní politiky a budeme jakýmsi způsobem združovat různá úsilí, ať jsou to orgány, které pouze monitorují rybolov, anebo jsou to orgány, které bojují proti nelegální migraci, imigraci a dalším, dalším věcem. Eh, vydání námořního atlasu, které je plánováno též na podzim, by mělo též zvýšit povědomí evropského, eh, evropského obyvatelstva a to by mělo též přispět k vytvoření datové sítě v oblasti námo- evropských námořních regionů. Další um, otázkou je posilování evropské úlohy v celosvětovém uh, managementu námořních prostor. Uh, je, eh, navazujeme zde na úmluvu OSN o námořním právu. Mezinárodní námořní fóra jsou též prostorem, kterého se účastníme. Je potřeba mít i žádoucí žádoucí finanční nástroje a máme, připravuje se nařízení o fin, financování IMP. Eh, navrhujeme 50 milionů euro v letech 2011-12. K tomu jsou již připraveny přípravné projekty a granty a počítáme s vaší podporou, aby toto nařízení vstoupilo v platnost v roce 2011 a aby bylo zajištěno, že IMP bude řádně zohledněna ve, ve finančním výhledu. Pane předsedo, vím, že váš výbor pracuje v duchu spolupráce eh, na celé řadě politik a společně můžeme najít synergie a zajistit, eh, zajistit tu soudržnost, které v IMP chceme. Eh, moře jako velký je, veliká jed, sjednocující síla je zde je velkou sjednocující sílou a je tato jakási metafora pravdivá i dnes, i v tom smyslu, že jsme dnes všichni na jedné lodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Jak jsem předpokládal, mám tady dlouhý seznam uh, žadatelů o slovo a začneme paní zpravodajkou, paní Meissnerovou. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také vám, paní komisařko, za úvod. Už jsme uh, s paní Demanaky uh, eh, už hovořili dříve a, a to o integrované námořní politice. Jde o to, že si musíme rozmyslet eh, ty výchozí údaje. Máme v Evropě 23 tisíc kilometrů pobřeží a na nich žije přes 35 obyvatel a ten počet eh, roste. Je eh, je ta tendence, že se lidé z vnitrozemí eh, stěhují k moři, protože jsou tam dobré vyhlídky. 40% HDP eh, vzniká v pobřežních oblastech a všechny prognozy ukazují, že je tady velký potenciál růstu, eh, zejména právě tady v okolí moří, a to i v těch tedy příbřežních oblastech. Eh, musíme si uvědomit, eh, co je eh, pro nás tedy zajímavé. 40% vnitroevropské přepravy se přepravuje po moři a také 90% toho, co vlastně exportujeme. A proto si myslím, že je výslovně dobré a vítám to, že na evropské úrovni se před pěti lety lidé rozmysleli a bylo jim jasné, že nemá cenu sektory posuzovat separátně, ale že bude naopak tak dobré eh, se eh, dohodnout o naší eh, práci, takže aby se skoordinovala nejenom plavba na lodích, ale vytváření, tedy stavba lodí, příbřežní energetika, ochrana pobřeží, ochrana v, v moří, mořské, jako mořského prostředí, v bio, modré biotechnologie a potom také vlivy změn klimatu a tak podobně. A je zřejmé, že samozřejmě v určité oblasti eh, se eh, také hodně plánují eh, dálnice, tak by se tam také mělo uvažovat s tím, že tam bude třeba z hodně větrných elektráren, nebo se tam bude hodně lovit. Takže od té doby už potom vzniká určitý střet na eh, tom jednom místě. A vzhledem k tomu, že tady máme eh, také velký potenciál pro zaměstnanost a proto je důležité eh, se také odkazovat na Evropu 2020, tak můžeme mít přínos všichni z toho, když budeme přistupovat k tomu integrovaně. Když se pokusíme vyhnout se překryvům a plánovaně společně postupovat, tak to bude užitečné. A tak tomu je u integrované námořní politiky. A já si myslím, že lidé v Evropě, kterých se to v podstatě by mělo týkat, kteří eh, eh, jsou nějak hospodářsky činí, eh, v námořní oblasti, eh, o tom nevědí, takže to by se jim mělo dát více na jevo. Potom eh, samozřejmě také víte o tom, že výbor pro dopravu už vydal eh, dvakrát podobnou zprávu od pana Píčeka, který bohužel už zemřel ze Šlesvická holštinska. Holštinska já ty zprávy jeho jsem posudně, podrobně prostudovala a vím, e, že dopravní e, výbor je e, tehdy schválil velkou většinou. A nyní Předsedové výboru se rozhodli, že to všechno se bude projednávat podle výboru, podle pravidla 50, to znamená, že my jsme řídící výbor a výbor pro rybolov tady má ovšem samozřejmě mimořádně poradní úlohu víc než eh, jindy. A proto jsem udělal návrh k těm společným tématům, která se týkají obou výbarů, aby oni se k tomu mohli vyjádřit. A mm, oni s tím eh, víceméně souhlasili. A co samozřejmě eh, chápeme, protože on rybolov souvisí s námořní politikou a teď prakticky do, odstavu, eh, do odstavce 25 od eh, úvodních ustanovení jsme to s nimi odsouhlasili. Eh, zcela vědomě v tomto případě, na rozdíl od pana Píčeka, jsem to ne, jsem se k tomu nepřistupoval sektorově, ale integračně, protože jsem přesvědčená k tomu, že do budoucna budeme profitovat z toho, když budeme postupovat takhle, když překonáme všechny ty bariéry mezi jednotlivými v obory. A asi jste si všimli, že je tam jeden odstavec k dopravě, jeden k cestovnímu ruchu, jeden k rybolovu, takže eh, potom jeden je tam eh, k výzkumu a vývoji, ale nejsou tam žádné konkrétní eh, kapitoly. A například to, co se týká našeho výboru, to jsme eh, nedávno, nedávno jsme schválili eh, zprávu pana van o námořní strategii do roku 2018. To je hodně eh, specifické pro dopravu. Potom tady máme bílou knihu o námořní dopravě a o změnách klimatu. To je také specifické a na to se eh, tedy můžeme odkazovat. A proto já jsem to vzala takhle obecně. A potom eh, po procedurální stránce, tam jsem vycházela z toho, co už je na stole, co bylo v té modré knize v roce 2007, co parlament požadoval, co už eh, zatím bylo prosazeno nebo co je na cestě a co v balíčku komise z roku 2009 bylo obsaženo a co je třeba tedy dál rozvíjet. Takže z toho vznikly určité požadavky a teď bych vám je vyjmenovala za prvé. Já jsem tady eh, požadovala, protože Evropa má eh, vůči roli v oblasti eh, stavby lodí, zejména u takzvané zelené přepravy a u příbřežních zařízení. Jsem požadovala tedy strategii do roku 2013, tak abychom všechny ty hospodářské, všechna ta hospodářská odvětví mohli integrovat a pokračovat v naší vůči roli. Potom je tady druhá věc, a sice ta ropná skvrna v Mexickém zálivu. Já nevím, jestli nebo já se kladu otázku, jestli eh, bychom eh, měli nějak okamžitě být schopni reagovat na nějakou takovouhle věc, nebo jestli musíme eh, uzavřít nějaké legislativní mezery, abychom byli připraveni, kdyby se něco takového stalo u nás. Potom jsem také požádala o, poža, no, požaduji finanční prostředky na integrační politiku a paní komisařka říká, že už o, s tím počítá a že dá 40 milionů za dva roky. A potom eh, ten pobřežní fond, eh, to byla myšlenka z výboru regionů, eh, kterou já sem zahrnuji a uvidíme, projednejme to, jestli to dává smysl, tak aby se všechna ta odvětví na sebe navázala. Potom pokud jde o to řízení a zprávu, v této oblasti, tak tam by všechny členské státy, pobřežní regiony i komise mm, zajistit, aby pokud tam už nějaké struktury nejsou, vytvořit a nějaké struktury, případně struktury posílit eh, k tomuto cíli a podívat se na ty vzorové osvědčené postupy a eh, publikovat je. Kromě toho bychom měli vytvořit eh, v jednotlivých členských státech kontaktní místa, hm, v některých už je máme, pro kontaktní místa pro integrovanou politiku tak abychom si mohli vyměňovat eh, informace v rámci eh, těch, zaujat, eh, těch zájmových skupin. Potom je tady ta evropská sítě námořních klastrů. A tam to už funguje, eh, tam se setkávají eh, rejdaři, eh, rybáři, výzkumníci, stavitele lodí, provozovatele lodí a prostě hovoří o tom, co je zajímavé. Paní komisařko, vy jste hovořila o různých strategiích, o strategii východního moře, pardon, Balckého moře, ta už, se, ta už existuje, o další se ještě musí jednat. A je docela jisté, že v rámci integrované politiky se na to musí, eh, se to musí přihlížet. Pokud jde o eh, středozemní moře, tak tam máme mimořádný případ, tam už jsou velice odlišné úpravy pro eh, pro eh, tedy svrchovanosti v jednotlivých eh, oblastech a nevypadá to na to, že se eh, najde nějaké řešení a možná, že bude třeba to řešit podle práva úmluvy OSN. Potom, pokud jde o to územní plánování, tak tam je třeba si předem dohodnout, která část moře se k čemu bude používat a která k čemu nikoli. A k tomu je třeba nějakou směrnici o v námořním plánování. A já jsem požádal komise, aby, eh, komisi, aby předložila návrh do příštího roku. Paní komisařko, vy jste také hovořila o tom, eh, že pokud jde o eh, dozor nebo dohled nad mořem, tak potřebujeme v informace a vyměňovat si ty informace tak, abychom cílně mohli zejména u toho dozoru nad mořem postupovat a otázkou je, jestli na to potřebujeme nějaké další prostředky, tak abychom mohli vytvořit takovou integrační informovanou, informační inform, integrovanou platformu. A potom je tady pobřežní, eh, pobřežní hlídky. Já vím, že v Německu probíhá uh, Eh, o tom debata, Vilipičik na to odkázal eh, už ve svých zprávách, mm, že komise by měla provést studii proveditelnosti o mm, eh, spolupráci těchto mm, pobřežních hlídek a jí spadlo to pod stůl a já bych na to znovu poukázala. Rozhodně bychom se měli zamýšlet nad tím, jak to celé zlepšit. A potom ještě závěrem k mé kapitole různé. Tam jsou opravdu zcela různé věci které s tím nějak souvisejí a na které musíme eh, myslet při integrované námořní politice. Za prvé je to strategie eh, integrovaná strategie Evropské unie do roku 2018, potom potřebuje program k obnově flotil, který eh, průkazně, a to ukazují mm, data výzkumných ústavů, že máme velkou tradici a že musíme využít potenciál do budoucna. A potřebujeme tedy strategii eh, také pro eh, trvale udržitelný cestovní ruch. My jsme eh, teď za to ještě více zodpovědní než v rámci minulé Lisabonské strategie. strategie. Potom je tady výzkum a vývoj. Modré technologie ty musíme integrovat a v poslední řadě tady máme datovou síť. Potřebujeme interdisciplinární vědecký eh, vědeckou spolupráci v této oblasti a ta bude podpořena takovou datovou sítí. Takže tady máme rozsáhlou zprávu, eh, která je velmi obsáhla, eh, dotýká se různých disciplín, které eh, působí na naši hospodářskou činnost v těch jednotlivých oblastech do budoucna. A samozřejmě týká se to i v cestovního ruchu a dopravy. Děkuji. A ještě jsem zapomněla na jednu věc. Eh, Zaměrně jsem dala otázky na konec té své zprávy, abych eh, zjistila, jestli mě parlament sleduje. V tom, že integrovaná námořní politika je dobrý přístup eh, a že bychom tak měli pokračovat do budoucna. A no, uvidíme, jestli komise dostatečně rychle bude postupovat a udělá, a udělá to, co je opravdu třeba, abychom to dále mohli rozvíjet. Dobrá, děkuji vám, paní Meissner. Vy víte, eh, že eh, parlament má rád ta slova, která začínají, začínají na i, jako je integrovaný, intermodalita, interoperabilita a tak dále. Takže eh, to docela jistě vám dá najevo. Dále je tady, je tady pan Kumucakos za EPP. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου την Επίτροπο κυρία Δαμανάκη στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής μας. Děkuji vám, pane mm, předsedo. My jsme e, s velkou pozorností vyslechli paní komisařku a děkuji za to, že přišla mezi nás na výbor. A my samozřejmě se nechceme, e, abyste se e, zapojovala do oborů, ve kterých jsou zodpovědní vaši kolegové Kalas a Tajany. Ale doporučovali bychom silnější komunikaci, protože doprava, mezinárodní doprava jsou docela důležité součástí integrované námořní politiky. Integrovaná námořní politika v Evropě je něco nového a něco hodně eh, složitého. Ale přesto už jsme něčeho dosáhli, takže naše eh, myšlení se eh, změnilo v souvislosti s mořem a v souvislosti s tím, jaké tam máme úkoly. My chceme mm, eh, lepší, efektivnější řešení pro tyto problémy, eh, pro eh, mm, životní prostředí na moři, na bezpečnost, pro námořní hospodářství a samozřejmě také pro námořní přepravu. Jedná se samozřejmě v tomto případě o velice ctižádostivou politiku v případě integrované námořní politiky a já musím říci, že parlament musí být stěžádostivý v této oblasti. I naše eh, požadavky eh, na komisi musí být eh, žádostivé. I na členské státy. Často členské státy, například moje země, Řecko, mm, má s mořem hodně co dočinění, ale často se stává, že členské státy se nepouštějí do těch daných cílů dostatečným, s dostatečným nadšením, jak by to bylo žádoucí. Proto já si myslím, že eh, by hlavní prioritou mělo být následující. A je to také velká priorita této celé zprávy. Musíme eh, ji vyzdvihnout. A sice, aby komise a členské státy se dostaly pod tlak, aby toho dělali více. Musí jednat rychleji, efektivněji na, eh, při prosazování integrované námořní politiky. A, a Musíme také eh, zvažovat konkrétnější cíle. Za prvé je tady to, eh, to, to řízení a zpráva námořního prostoru. Tam si myslím, že jsme se nedostali dostatečně daleko. Jsou tady určité eh, kroky, které byly už přijaty v tomto ohledu a já souhlasím s paní zpravodajkou. Paní Meissner, opravdu Mělo by se provést rozsáhlé hodnocení kvality a efektivity struktur pro řízení a zprávu námořního prostoru. Nejen ve členských státech, ale v, i v komisi a v regionech. Členské státy, dámy a pánové, a tady eh, nám k tomu, eh, k, to, k tomu komise může hodně říci, musí co eh, nejdříve eh, stanovit ty národní kontaktní osoby nebo eh, kontaktní místa a instituce k prosazování integrované námořní politiky. A řada členských států říká ano, vytvoříme struktury a tak dále, ale ve skutečnosti se potom nic neděje. A to je nepochopitelné. Ještě potom k těm regionům. My samozřejmě eh, tam musíme eh, dávat pozor eh, na to, co se děje ve středozemí. Je to hodně specifické a ten prostor je také politicky, kulturně důležitý nebo nakloněný cestovnímu ruchu. 30% toho celkového obratu se uskutečňuje právě v tomto prostoru. Ale jsou tady určité související problémy. Vzhledem k tomu, že nebyla ratifikována a tedy se ani neprosazuje eh, dohoda o, o eh, v právu ve, středo, ve středozemním moři, tak je eh, tady určitý problém. Celá řada zemí zatím neposl- nepodepsala tu dohodu o námořním právu A velká část Středozemního moře teď tedy nepatří nikomu, tak řečeno, a nelze tam tedy provádět žádnou konkrétní politiku v rámci této integrované námořní politiky Evropské unie. A teď k dozoru na moři. Komise by chtěla teď tedy postoupit vpřed, ale to, co říkáte, zatím neplatí. Komise by měla vytvořit krok za krokem nějaký právní rámec, který také zjednotí, zjednotí dohled na moři. Jsou tady důležité aspekty, například pokud jde o eh, výměnu dat a integrované informace. A ještě závěrem eh, eh, k tomu, co říkala paní Meissner. Je tam několik věcí, které bychom mohli pojmout ještě si žádostivěji. Například my bychom rádi, aby eh, tady bylo víc odkazů na to, eh, na eh, zahraniční provoz přes pobřeží. Teď tady máme mm, samozřejmě evropskou dopravní politiku po Lisabonu a to musíme využít. Měli bychom toho využít. Potřebujeme konkrétnější, rozsáhlejší odkazy na zahraniční provoz v příbřežních oblastech. A potom je tady námořní výzkum. Potom námořní energetika, to je velice důležitý eh, sektor pro eh, trvalé udržitelné eh, zdroje v energie, zejména myslím energii z větru. To je velice důležitý energetický zdroj, kterým bychom se měli zabývat. Alternativní energetické zdroje jsou ekologické zdroje energie, a je třeba samozřejmě eh, se zmínit i té velké katastrofy v mm, Mexickém zálivu. Teď to vypadá, že eh, americké orgány došly, jenom, eh, došly k určitým závěrům, pokud jde o zvládání této krize. A já si myslím, že i my je musíme mít na paměti, tak abychom se mohli přizpůsobit v našich podmínkách, abychom zjistili, co by se dalo udělat u nás. Takže možná, že by bylo docela užitečné. Možná, že byste eh, vy, paní eh, komisařko, eh, s kolegy mohla navázat kontakt s americkými úřady. Oni by nám mohli říci, jaké byly problémy, kde narazili na slabá místa a jaká opatření by bývalo dobré včas přijmout, aby se s tou nehodou dalo něco pořádně dělat, protože tohle je opravdu velmi nešťastné. A teď k námořní plavbě. Tady máme ty balíky Erika. Evropa už přijala celou eh, řadu eh, vážných eh, kroků. Pane komisaři, já budu potřebovat ještě dvě minutky, doufám, že, no, pane, pane předsedo, doufám, že budete mít porozumění. Takže finanční perspektivy do roku 2020 musíme mm, tady opravdu k té strategii přijmout, přistoupit žádostivě. Jedná se i o tedy příbřežní fond. U nás v Řecku je moře velice důležité. To slovo moře se už tři tisíce eh, roky nezměnilo eh, v řečtině. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să felicit pe doamna raportor și să mulțumesc doamnei comisar Damanaki pentru... Děkuji paní komisařce Damanaki, za to, že mezi nás přišla. Já bych chtěla hovořit jménem svého kolegy, protože pan Nuklekstein se nemohl účastnit této besedy a byl stínový zpravodaj za skupinu SND. Já budu hovořit v angličtině, abych přesně vyjádřila jeho myšlenku. Alex, dear rapporteur, uh, thank you very much. <clears throat> Děkuji paní zpravodajko, paní zpravodajko za vyhodnocení pokroku v oblasti IMP my obecně podporujeme, stejně jako paní zpravodajka, a také podporujeme i určitou změnu v přístupu k tomuto tématu. Jak uvedla paní zpravodajka, chce se zaměřit více na řízení a správní strukturu, nikoli na detaily podle jednotlivých odvětví, tak, aby všechna opatření EU byla implementována řádným způsobem a za lepší koordinace. Eh, strategie po, do roku 2018 je za, zaplněna mnoha detaily a je třeba mít se více koordinovaný přístup, ale chci říci něco, co napojuje, eh, jak si navazuje eh, tu tento integrovaný přístup a vládní struktury. Když se podíváme na nedávnou katastrofu ve Spojených státech, vznikají u mne velké obavy. V článku 4 uvádí paní Geisner, že by se komise měla vzít určité poučení z tohoto neštěstí. Já SAD, socialisté a demokraté podporují tento přístup a je potřeba tuto věc ještě dále v Evropské unii vyjasňovat. Z našeho pohledu, z pohledu naší frakce, jsme velmi vděční za tento článek, za toto upozornění, ale je, eh, domníváme, se, domníváme se, že je potřeba detailnější práce ze strany komise. Kde si, jak, jak si vedeme v této věci v Evropě? Máme nějaké zálohové plány, nouzové plány? Je eh, naše těžba ropy eh, v offshoreových oblastech dostatečně bezpečná? Nejsou zde nějaká nebezpečné nebezpečná nebo bílá místa, která nejsou řešena. To je věc, kterou bychom měli dnes v rámci IMP řešit. Eh, SAD podporuje článek 28, tento program, který bude eh, mít eh, dopady, kvalitní dopady nebo kladné dopady na eh, IMP v oblasti výstavby nových lidí, eh, lodí a v oblasti životního prostředí. Zapojení EMSI do IMP, to je další věc. Tady ještě jsou určité příležitosti, kdyby EMSA mohla být zapojena efektivněji. Děkuji za zprávu. Vy, eh, hlasovat se bude v září, máme tedy ještě čas dále na této zprávě pracovat. Děkuji. Děkuji paní Tykau, pan Regondes Pascal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vítejte v našem výboru. Když jsme měli slyšení před vaším jmenováním komisařkou, měli jsme určité pochybnosti o tom, jaké máte kompetence vzhledem k danému tématu. My jsme přesně také nevěděli, jaký bude dosah vašich funkcí. A dnes, po vašem vystoupení, to vypadá, že vy, vy jste nová komisařka pro námořní dopravu. Já nevím, jestli zde vznikne určitý střed zájmu s panem Kalasem. Hmm. Nebo jestli žádný problém s panem Tajánem kvůli eh, kompetencím nevznikne, jak jste dopředu řekla. Je to velmi komplexní téma rozdělení jednotlivých kompetencí. V důsledku toho zpráva naší zpravodajky také vyjadřuje to, co je tento zmatený svět integrace, protože podle řádu jednacího řádu podle článku 50 by tento výbor měl se zabývat pouze dopravou vaše zpráva je velmi zajímavá, ale je v ní tolik aspektů, tolik záležitostí a někdo začíná nebo může pochybovat o tom, jestli jsme kompetentní ve všech těchto záležitostech nebo ne. A možná, že nás někdo upozorní, že překračujeme své pravomoci. Ve této zprávě v bodě 26 pouze zde je odkaz na kompetence našeho výboru. Jinde ve zprávě ne. Pokud tento svět vypadá takto, pokud integrovaná námořní politika zahrnuje všechna tato témata, tak budeme potřebovat se zabývat ještě dalšími aspekty, než který, které zmínila naše zpravodajka. Pokud tomu tak bude, pokud integrovaná námořní politika se bude zabývat takovými všemi záležitostmi, tak bychom eh, se měli tedy zabývat i dalšími tématy, například loděnicemi, které mají o 80% menší příjmy. Měli bychom mluvit o Algeciras, o Gibraltaru, o ropné skvrně. Hovořili jste zde o Středomoří například. Takže jsem poněkud skeptický, když říkáme, že naše ambice jsou v rámci našich kompetencí. Pokud tomu tak je, tak to je skvělé, protože tato zpráva obsahuje zajímavé prvky. Jak řekla paní zpravodajka, jsou zde i další věci. Můžeme hovořit i o dalších aspektech. A z tohoto důvodu my připravíme pozměňovací návrhy, které budou chtít doplnit zprávu paní zpravodajky. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji. Já tady mám eh, Některé, kteří se hlásí po druhé a pokud budeme mít čas, tak jim dám slovo i po druhé, ale to až po té, co, po, co promluví všichni poprvé, ale vím, že paní Tyka hovořila předtím za kolegu, takže za sebe bude hovořit po druhé, ale pokud se hlásíte po druhé sami za sebe, tak budete až tedy poslední. Nyní pan Daneli. Děkuji a Já bych rád poděkoval paní zpravodajce i eh, tady přivítal srdečně paní, eh, paní komisařku. Jsem eh, rád, že s námi zde můžete spolupracovat. Paní Samanáky je z námořního regionu z ostrova Kréty a proto zná ty problémy velice dobře. Problémy, které vznikají v příbořských oblastech, na pobřežních oblastech. A proto také ví, že je důležité prosazovat eh, integrovanou námořní politiku. Akce integrované eh, námořní politiky eh, jsou tedy velice podstatné a jsou navzájem. Hm, a to, co se dělá v rámci námořní politiky, je spolu navzájem provázané a někdy si to protiřečí. Někdy je to namítané proti sobě, takže taková integrovaná námořní politika nám dává možnost sladit nebo naplnit životem ten cíl modrého rozvoje. Společně jsme Máme společné cíle v tomto eh, sektoru a musíme samozřejmě zohledňovat eh, odlišnosti mezi jednotlivými eh, regiony, například mezi Baltským a Středozemním mořem. Parlament podporuje příslušné iniciativy a já si myslím, že že budeme tedy sledovat to prosazování té politiky velmi bedlivě. Eh, chceme samozřejmě, aby to dopadlo dobře a hm, proto jsou eh, důležité ty horizontální instrumenty, na kterých se teď pracuje, zejména hm, teď eh, ten aspekt územního plánování, hovořili jste o MRO. Je důležité, abychom to územní plánování správně prováděli, tak abychom mohli dobře moře využívat. Potom tady máme také energetické zdroje, zejména v příbřežních oblastech, mimo jiné energie z větru a důležité je působení na životní prostředí. To je velký problém při eh, rozvoji no, provozování všech těch lidských eh, činností. A kromě toho potřebujeme také přeshraniční nadregionální koordinaci. Dodnes to fakticky neexistuje. Opatření eh, této integrované námořní politiky mohou eh, přinést změnu a potom hm, tedy také eh, dotlačit eh, vlády a regiony k tomu, aby ty v nadsektorové aspekty zohledňovaly lépe než do posud. A já bych se chtěl zeptat paní komisařky, jak chce komise podpořit tu, to řízení a zprávu námořního prostoru, zejména pokud jde o zapojení všech zúčastněných aktérů. protože eh, víme, že eh, národní aktéři jsou tady poněkud eh, zdráhaví. Děkuji. Paní Balbao, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko Damanaky, za dnešní vysvětlení a děkuji také paní Meissner za její zprávu. Já bych chtěla říci, že obecně souhlasím s tím, že integrovaná námořní politika musí tedy mít tuto integrovanou povahu, protože zde hovoříme o dopravě, o životním prostředí, o rybolovu, o energiích, o výzkumu, o průmyslu a zdá se, že všechno je provázané. Já také sdílím s vámi téma inovace, protože za hospodářské krize, hovoříme zde také o programu 2020, inovace je téma, které musí být zdůrazňováno. Myslím si, že v námořním prostředí, pokud hovoříme o všech těchto dalších aspektech, tak inovace je důležitou součástí z nich. Já bych se vás chtěla zeptat, nebo chtěla bych, abyste zhodnotila určitým způsobem, zda můžeme či ne schválit dokument, který hovoří o integrované námořní politice, ale který by byl užitečný. Já nemám tolik zkušeností v tomto parlamentu. Přišla jsem sem před rokem, ale překvapuje mě, že my schvalujeme hodně dokumentů s mnoha otázkami ale zřídka kdy jsme schopni stanovit takové konkrétní aspekty, aby také evropští občané viděli konkrétní výsledky. Já si myslím, že za krize díky tomuto plánu 2020 a díky různým iniciativám bychom se měli snažit, aby <clears throat> konkrétní dopad byl bezprostřední. Vy jste také hovořila o nezbytnosti studie, aby bylo jasně vidět, jaké jsou zde nové možnosti pro zvýšení zaměstnanosti, například pokud jde o tradiční zaměstnání, která jsou nyní eh, dotčena různými restrukturalizačními plány. Jedná se o rybolov, o další odvětví a měli bychom zjistit, jakým způsobem můžeme vytvořit nová pracovní místa související s mořem. Eh, jedná se například o obnovitelné zdroje energie nebo eh, inovace různých výrobků, biotechnologické aspekty spojené s mořem. Vy jste hovořila o roce 2012. Do té doby by měla být zpráva vypracována. Přímořské oblasti již eh, uskutečňují část takového plánu. A souvisí to nějakým způsobem tedy s eh, vaší funkcí. Můžeme podpořit ještě do roku 2012? Dále. Komise, jakou má strukturu? Tak, aby komisaři kterých se bude týkat tato zpráva, se mohli shodnout na takovém dokumentu. Já bych ráda věděla, zda dokument Komise o integrované politice je sdílen lidmi odpovědnými za dopravu, za energetiku a, za, a vš, všemi těmi, kteří se zabývají tedy integrovanou námořní politikou. A dále jsem si chtěla zeptat, jaký jaké úsilí bylo vyvinuto pro tuto integrovanou námořní politiku a pro regiony. Měli bychom tedy zapojit dobře všechny regiony, protože jinak naše politika se nebude ubírat správným směrem. Mnohé regiony pokročily v několik, některých záležitostech mnohem dál než celé státy. Takže já si myslím, že bychom měli sdílet informaci, osvědčené postupy, abychom tedy hovořili o konkrétních eh, věcech. Dále, pokud jde o bezpečnost v rámci integrované politiky, o které jste se zmínila, v dokumentu v rámci této integrované politiky jsem neviděla žádný odkaz na bezpečnost. Myslím si, že bezpečnost by měla být také zahrnuta do takovéto integrované politiky, protože máme lodě, které eh, rybaří ve třetích zemích, lodě, které potřebují zvláštní ochranu. Jsou tím dotčeny také další odvětví, další politiky. A bezpečnostní politika se tedy dotýká rybářských lodí a bude se tedy týkat této integrované námořní politiky v budoucnu. Dále bychom potřebovali posílit koordinaci zde ve výboru. Měli bychom jasně sdělit, že máme schodu v tomto výboru, pokud jde o integrovanou politiku. Dále bychom měli pracovat v parlamentu a spolupracovat s dalšími parlamentními skupinami a výbory a jasně říci, jaký je evropský návrh, pokud jde o integrovanou námořní politiku. Pokud to neučiníme, si myslím, na základě své zkušenosti, že budeme i nadále diskutovat zde v parlamentu, budeme diskutovat v různých skupinách, ale tím to skončí. Neuskutečníme nic. Já si myslím, že nesmíme ztrácet čas, že musíme se všichni společně dát do práce, potřebujeme k tomu všichni vyvinout úsilí a vypracovat takový dokument, který bude modelový pro Evropu a pro svět. A na základě toho bude Evropa posílena. Musíme tedy spolupracovat, abychom vytvořili společný návrh společný evropský model a abychom zde, zde neměli střety v rámci různých skupin a v různých evropských institucí. Děkuji. A prosím, pan Taylor. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařka, ko, členové, já jsem zde dnes poprvé já už ví, nyní to není na vás, že vy jste ta nová žákyně, ale já mhm. jsem ten nový žák, ale já jsem tady zatím eh, tři týdny a velmi se těším na práci tohoto výboru. Na Eh, jménem skupiny zelených vítám tuto zprávu a dovedu si představit, že ji podpoříme. Vítáme zejména to, že integrace různých služeb eh, přímořské zprávy, námořní zprávy je zmiňována v odstavci 25 a že se hovoří o tom, že eh, konkrétní opatření je třeba přizpůsobit regionálním specifikům, regionálním zvláštnostem. A jsem velmi rád, že e, i paní komisařka sama to zmiňovala. E, vedle toho zde mám několik návrhů, které doufám zlepší tu zprávu a posílí ji. E, je to otázka udržen, udržitelnosti, která jde celou tou zprávou a vlastně združuje všechny prvky integrované politiky. Uh, takže ve vztahu k článku 4, který zmiňuje ropnou skvrnu v Mexickém zálivu, tady bychom chtěli něco mnohem silnějšího. Vyzýváme komisi, aby identifikovala všechny možné legislativní uh, nedostatečnosti s cílem a zajistit prevenci takové katastrofy. Dále bychom chtěli se zeptat komise, zda plánují něco e, v oblasti bezpečnosti e, těch ropných platform a zda komise chce zveřejnit k tomu nějaké informace, co se týče bezpečnosti těchto zařízení. Je zde potřeba e, ochrany a myslíme si, protože odstavce 18 a 19 by měly být doplněny zmíněny o potřebu identifikovat citlivé oblasti námořní eh, citlivé námořní eh, oblasti, které potřebují zvláštní dohled, zvláštní dohled, zvláštní eh, sledování a zabránění vstupu nebezpečného nákladu. Chtěli bychom také uh, Eh, větší důraz na ochranu klimatu v tom smyslu, že i námořní doprava by měla být za zapojena do cílu 2020 a do obchodování s emisními povolenkami. V oblasti v článku 17 bychom chtěli eh, zdůraznit využívání obnovitelných energií, čímž eh, myslím energii solární, větrnou a přílivu, přílivu odlivu a to je eh, něco, co by mělo být více podtrženo. Výzkum a vývoj. A to se týká odstavce 3, 30 eh, promiňte, a požadavku v tomto odstavci. Eh, abych tedy eh, uzavřel, jsme rádi, že v odstavci 29 se zmiňuje udržitelný cestovní ruch. Chtěli bychom to však silněji vyjádřit. Zásada ochrany přírody v pobřežních oblastech. Říkám to jako někdo, kdo žil na pobřeží celý Eh, celý život, tedy na pobřeží v Anglii. A eh, děkuji mnohokrát a to bylo moje první vystoupení. Děkuji, pane Taylor, já vím, že Eh, eh, Britové si velmi zakládají na těch prvních vystoupeních v parlamentu, takže já to, takzvaných panenských vystoupení, a takže já to velmi oceňuji. Já možná, že pro ostatní to není tak eh, pochopitelná ta důležitost, ale já to chápu a gratuluji. A nyní pan Karčer. Děkuji, pane předsedo a paní komisařko. Já bych zde chtěl zdůraznit několik záležitostí, kterým se podivuji. Vy jste hovořila o harmonogramu, hovořila jste o letech 2011, 2012. Myslím si, že to jsou příliš dlouhé lhůty pro takové programování pro tuto integrovanou práci. Poté, když jste hovořila o růstu v dané námořní politice, kromě toho to zmínila i paní Meissner, tato politika obsahuje 50 HDP. Tak jakým způsobem chcete dále toto rozvíjet. Paní Meissner zmínila ještě jednou fond, který by měl být věnován pobřeží. Je to finanční nástroj ad hoc. Takovým způsobem to chcete koordinovat spolu s vašimi kolegy. Je to velmi významné téma z finančního hlediska. Mohla byste to tedy trochu rozvést? Protože v současné době, pokud jde o zaměstnanost a hospodářství, tak ehm, téma časového plánu je velmi důležité. Kromě toho, řád společenství, který začal platit 1. června, tak eh, rybolov je důležitý pro pobřežní oblasti z hlediska zaměstnanosti. Já si myslím, že bychom to také měli zohleznit v této strategii, o které jste hovořila, kéž by to, tato strategie obsahovala, ale prosím, rozveďte to trochu. Děkuji, pane předsedo. Já také velice děkuji paní komisařce za její prezentaci a děkuji paní Meissner. Já jsem se chtěla zeptat, pokud jde o sociální aspekty což je téma, které je velice důležité pro občany. Měli jsme také první návrh o právech cestujících v námořním prostoru. Myslím si, že eh, Rada a komise uskutečnili dobrou práci. Je to první krok, ale musíme zde ještě mnoho věcí vylepšovat, pokud jde o infrastrukturu pro eh, přijímání a mm, pro pro cestující, jedná se o přístavy, o terminály a dále lodě a jejich uspůsobení. Dále námořní provoz. Musíme vše modernizovat a také mladí lidé by měli začít pracovat v tomto odvětví, takže jsem na to chtěla znát váš názor. Potřebujeme mnoho, eh, mnoho aspektů, abychom se zviditelnili, aby tato povolání byla také atraktivnější. Dále zde máme eh, Takže pokud jde o ty vzdálené evropské oblasti, chtěla jsem se zeptat, jestli také se na ně tento plán bude vztahovat. Dále. Máme zde výzkumy, které byly provedeny v různých námořních oblastech eh, z celého světa a tyto studie zdůrazňují význam bohatství, které se ukrývá pod hladinou. Jedná se například o potopené lodi a tak dále, takže jenom jsem se vás chtěla zeptat na toto téma. Dále. Hovoříme zde o finančních perspektivách. Já bych chtěla, aby doprava, zvláště námořní doprava, měla větší význam v rozpočtu. Byl by to politický signál abychom tedy věnovali více zdrojů z rozpočtu společenství. Takže jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem tomu chcete na pomoci, jakým způsobem by mohl být navýšen komunitární rozpočet v tomto odvětví, tedy v odvětví námořní dopravy. Děkuji. Thank you. Now, Mrs. Tikal, on her home. Paní Tykau nyní vystoupí za sebe, předtím hovořila za pana Fleckensteina. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná a budu mluvit rumunsky. Já bych chtěla zmínit to, že lhůta, která je uvedena v článku 3 paní zpravodajky, tam je žádána komise, aby před rokem 2013 komise předložila meziodvětvovou strategii pro rozvoj námořního odvětví a pobřeží. Já si myslím, že tato lhůta eh, by neměla být tak dlouhá, že by to mělo být hotové nejpozději v polovině roku 2011. Já to říkám, protože také Evropský parlament vytvořil nový výbor vzhledem k novým finančním perspektivám s mandátem, který započne v červenci letošního roku a bude trvat do července příštího roku a položí základy budoucím finanční perspektivě. Takže si myslím, že by bylo užitečné, aby takováto strategie byla připravena aspoň v podobě návrhu již v polovině roku 2011 nejpozději, abychom mohli zohlednit budoucí politiku soudržnosti a také budoucí finanční perspektivy. Samozřejmě zde můžeme hovořit o využití strukturálních fondů, jednak za účelem cestovního ruchu, e, regionálního cestovního ruchu. V článku 23 zprávy paní Meissner, to je také velmi užitečné. Dále na závěr bych měla jednu žádost Chtěla bych, až bude e, uskutečněn návrh o přepravě e, paliva pod mořskou hladinou, aby to bylo uskutečněno pouze po vyhodnocení dopadu na životní prostředí. Děkuji. <clears throat> Pak je tady někdo, kdo je přihlášen po druhé do diskuse. Vy se hlásíte znovu, pane kolego, ale nedám vám tolik času, eh, jako, byl váš, vaše, jako bylo vaše původní vystoupení. Um, Já nebudu opakovat již svůj originál, takže se omezím na krátké vyjádření. Chtěl jsem se znovu přihlásit v tom smyslu, že chceme podpořit eh, námořní politiku, která začala před čtyřmi lety, že nechceme spochybňovat politiku, která byla uh, již vytvořena. Byli jste dos, byl jsem dostatečně rychlý, ano, říká pan předseda, a už se nebudu hlásit po třetí, říká pan poslanec. Uh, po třetí bych vám už slovo stejně nedal. Paní komisařko, pokud já mohu ještě pod, eh, připojit pár svých slov, svých vyjádření. Já si myslím, že všichni eh, podporujeme přístup integrované politiky, tak jak to řekl eh, právě pan Kucakis. Není to nic nového, je to něco, co již existuje a zde je, jde jenom o pos, znovu potvrzení té práce, která byla již odvedena, tak jak to řekla paní zpravodajka. Eh, tak jak jsme to eh, slyšeli eh, zde, že jsou to již jednotlivé fáze, tak jako když máme první a druhý díl filmu Rambo. A každopádně integrovaný přístup a vede k otázce, kdo vlastně v rámci parlamentu by měl být hlavně odpovědný za řešení této otázky. A paní Meissner eh, Rová to z, eh, zmínila, že tady je určitý střed kompetencí, eh, určitý překryv kompetencí k této politice a já jako předseda tohoto výboru si myslím, že je správné, abychom i my si Eh, my řekli své slovo a abychom řekli, že eh, je, že patří tato oblast do naší pravomoci. To, co je na mořském dně, to, co je těženo z moře, může být otázkou jinou, tedy pro jiné eh, výbory, ale co se týče dopravy, to je naše pravomoc. A vím, že nyní ta mm, ropná skvrna je něco, co je v popředí zájmu a, a že třeba až tak eh, nesouvisí s eh, dopravou, ale my máme na starosti dopravu, a, a, eh, ale musím připomenout také to, že ty těžební platformy nespadají do naší pravomoci, ale do pravomoci výboru, o, výboru pro průmysl, stejně jako stavba lodí, výroba nových lodí a co se týče podmínek pracovních pro uh, uh, rybáře a námořníky, to zase spadá do pravomoci uh, výboru pro zaměstnanost, takže je vidět, že ten integrovaný přístup samozřejmě již sám o sobě znamená spolupráci s jinými výbory a rozšíření toho záběru a že nám budou ty partnerské výbory o tom podávat informace informace, když budou třeba dělat něco k bezpečnosti těch těžebních zařízení. A je také eh, správné, že ohledy na životní prostředí jsou zmiňovány, že se zmiňuje udržitelnost a že se zmiňuje bezpečnost. A také spolupráce mezi členskými státy, protože já nejsem přesvědčen, že spolupráce v oblasti námořní politiky mezi členskými státy je tak kvalitní, jak by, jak by kvalitní být eh, mohla. Eh, vždycky je tady stále určité takové soupeření, toto jsou naše pobřežní vody, toto jsou naše územní vody, tam eh, máme právami a tak dále. Takže je to na výborech, ale je to také na komisi, eh, jak si mm, potírat tyto národnostní bariéry, tyto soupeření v oblasti námořní dopravy. Já jsem zmiňoval, že eh, se dnes nejvíc hovoří o té skvrně, eh, ale jsou tady i další věci, které souvisejí s námořní politikou a na které bychom neměli zapomínat. Je zde otázka dopadu na životní prostředí, a chci být spravedlivý vůči EMSA a EMSA si vedla dobře uh, při sledování lodí, které neprovádějí žádoucí politiku životního prostředí, vypouštějí do moře. Uh, to je jedna věc. Pak je tady otázka piráctví. Uh, před šesti měsíci se hovořilo hlavně o piráctví. Parlament volal po krocích proti pirátům. Nyní zase voláme po činnosti eh, nebo po, po zajištění bezpečnosti těžebních zařízení. My musíme trošičku eh, ne, eh, být konsistentní, musíme udržet to, co jsme říkali před půl rokem a ten tlak nadále výjet, protože to je integrovaná politika. Pokud si vzpomeneme na zprávu pana Evance, která se týkala toho, té likvidace lodí a jaká si, hrozná situace byla v, v Bangladeši kolem, kolem té likvidace lodí. Takže ne, nezapomínejme na tyto jednotlivosti a uvědomme si, že to je skutečně velič, veliký balík problémů, který, které, který musíme brát všechny integrovaně u nás v Evropě si myslím, že máme možnosti nejenom ve stavbě lodí, ale také co se týče té likvidace lodí, tedy jejich jej, e, likvidace řádným způsobem, ekologickým, bezpečným způsobem, ne e, tak, jak to dělají někteří vlastníci lodí, že je prostě Eh, že je prostě eh, někde odhodí na pobřeží v Bangladeši. Paní Aleja Sender zmiňovala otázku námořníků a mm, jejich najímání, najímání evropských eh, námořníků a pracovníků na lodích. To je legitimní problém a vím, že výbor pro zaměstnanost se zaměřuje právě na otázku zahraničních zahraničních námořníků, kteří jsou na evropských lodích, zejména na trajektech a jsou tam někdy měsíce a ani se nedostanou na domů a je potřeba se podívat strukturovaněji na systém zaměstnávání v oblasti námořní dopravy. Jak říkala paní Alexander, eh, získat eh, lodivody, kapitány, to najmout je, to není eh, obtížné. A budu tady hovořit i chorvatsku, protože se mi zdá, že dneska má každá druhá loď chorvatského lodivoda ale tady ti, ti kapitáni lodí, ty jsou dobře vyškoleni a ty máme z evropských eh, kádrů, ale o, o ptíž eh, jsou ty nižší kádry a jde eh, o to, aby námořní doprava byla atraktivnější pro evropské občany a aby tam pracovali evropští občané, aby byli Eh, aby volili tuto profesi. Pan Taylor zmiňoval, že žije na pobřeží. Já jsem, eh, pocházím z eh, od Liverpoolu, tam je také loď, námořní a lodní tradice eh, eh, a tomu už tak není. Dříve chodili všichni eh, absolventi škol, směřovali do této oblasti a dnes už tomu tak není. Pan Kamicakis řekl, a líbila se mi jeho poslední vystoupení, to první, to jsem si nebyl tak jistý, protože jsem si nejsem zcela jist, co se týče rozvoje cestovního ruchu. Paní komisařka je z ostrova Kréty, to je jeden z mých nejoblíbenějších ostrovů a nejlepší olevový olej o tam tut je. Ale nejsem si jist, zda skutečně máme směřovat k dalšímu rozvoji turistiky a cestovního ruchu na, námoři, eh, na pobřežních územích. My jsme ho říkali panu komisaři Tajanimu, že je potřeba jinak budovat cestovní ruch, ruch který, cestovní ruch, který bude udržitelný ekonomicky i ekologicky a mělo by se prostě, měl by být cestovní eh, ruch rozvíjen i v jiných oblastech, než jsou jenom, eh, jenom pláže mořské a, a eh, horská území a tam to všechno směřuje a někdy dochází potom k nadměrné zástavbě a nadměrnému rozvoji na těch, v těch pobřežních oblastech, zejména kvůli turistice. Já neříkám, že to chce, budeme ignorovat, že to zakážeme, že to budeme odmítat, ale říkali jsme panu Tajanemu, že je potřeba se zaměřit na udržitelnější formy cestovního ruchu a hovořili jsme o případech, eh, eh, o příkladech dědictví eh, průmyslového rozvoje, například taková místa jsou zajímavá, nebo turistika pro starší občany a zvláštní status by byl podle mne ideální pro všechny eh, nepobřežní eh, oblasti. Eh, my bychom hovořili o středozemním moři a paní Tykau jistě by zmiňovala, proč by zrovna Černé moře mělo být tím hlavním, na které se zaměříme v naší politice a já bych mohl argumentovat nebo někdo jiný, proč Irské moře, ale to není to, o co jde, o ty, ty jednotlivé regiony. Jde o to, abychom zase se na to dívali jako na celek a na integrovaný celek. A e, paní Meissnerová zde mm, navazuje na svého předchůdce v těchto zprávách a e, nabízí právě ten širší integrovaný pohled. A to je, myslím, ta správná cesta. Nechci již příliš dlouho tady kázat, ale mám jednu otázku na paní komisařku článku a nevím, eh, zda se to objevilo ve zprávě. Mně není úplně jasná role mm, Evropské unie v rámci IMO. Eh, nevím, eh, Eh, nevím, jak eh, je status eh, Evropské unie v IMO, protože členské státy si budou držet toho svého práva být členy IMO, ale pokud máme být úspěšní v integrované námořní politice v Evropské unii, tak je třeba jasně definovat, jaká je role EU v tom mezinárodním orgánu, který implementuje tyto věci, i když se obáváme, že to někdy dělá příliš pomalu. Eh, děkuji. A nyní by měla pohovořit paní komisařka o odpovědět na všech těch 45 milionů otázek, které zde zazněly a m, mm, předpokládám, že ne všichni budete spokojeni. Paní komisařko, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě eh, nemám takovou žádost, abych se pokusila eh, zareagovat úplně na všechno, ale zkusím to. Eh, nejdříve bych eh, všem eh, chtěla moc poděkovat, dovolím si hovořit aspoň trošku řecky. Děkuji všem za produktivní a konstruktivní debatu. Opravdu. Naše politika, naše námořní politika, integrovaná námořní politika je nová politika, to je pravda. Ale pane předsedo, vy už jste to zcela správně řekl. I pan Kumarcakos o tom částečně hovořil. My eh, teď zatím nerozhodujeme o tom, jestli eh, eh, ta politika je třeba nebo ne. O tom už jsme rozhodli vlastně dávno. Máme tady rozhodnutí komise i parlamentu i rady. A proto je teď zřejmé, že je nutné dát se cestou integrované námořní politiky a využít přínosy dané spoluprací všech. I pan de Grandes Pascual na tohle poukazoval. My už jsme probírali i v, během mého slyšení obdobné eh, věci a já bych vám připomněla, že nejsem komiskařka jenom pro rybolov. A teď to řeknu anglicky. A tohle je prostě můj mandát, to je eh, součást mého eh, mandátu a mm, já jsem eh, slibovala, takže to musím eh, naplnit. A pane Pasku, ale eh, vy byste mě také kritizoval, kdybych se nesnažil dostatečně. Také mě kritizovali na radě pro všeobecné záležitosti za, podpo- za nepo- nepodporování námořních záležitostí, takže se musím snažit více. I když eh, chápu, že je to eh, poněkud zmatečné, jak říkáte. Ale my tady nehovoříme o zmatku, ale naopak o koordinaci. Ráda bych eh, potrhla, že zpráva paní Meissnerové je vynikajícím příkladem dobré koordinace. Také bych ráda zdůraznila, že ten krok vpřed, eh, který ukazuje paní Meissner, je přesně takový. Integrovaný přístup ve všech otázkách. Ten přístup jdoucí napříč všemi sektory, ve všech otázkách. Takže eh, my musíme spolupracovat a, a pokoušet se dosáhnout výsledku. To je mým cílem. pokud jde o to, co jsem říkala ve svém prvním projevu, tak my už jsme tohleto důkladně projednávali a, a shodli jsme se na tom a s ostatními komisaři. S komisařem Kalasem, s komisařem Tajanem, s komisařem Potočníkem, s každým. A snažíme se dělat společně, co je v našich silách. Takže komisař se, se pustí tímto, eh, pustí touto cestou a já jsem ráda, že pan předseda mi eh, tady eh, usnadnil život tím svým vystoupením. A teď se pustím do těch věcných otázek. Za prvé k otázce řízení a zprávy. Jsem ráda, že to na srdci leží každému z vás a souhlasím už s těmi vyjádřenými obavy, obavami. Pan Komučakos o tom hovořil, pan Danli za socialistickou frakci. A já doufám, že po posledním rozhodnutí Rady pro všeobecné záležitosti dosáhneme určitého pokroku. Upřímně řečeno, zatím žádného pokroku nebylo dosaženo. A je to kvůli témuž, o čem jsme se bavili i jindy. To znamená překryv kompetencí, kdo zodpovídá za co v námořní politice, kdo je minister a tak dále. Ale teď máme politické rozhodnutí, rozhodnutí, které jsem už projednala řadou členských států. A doufám, že ke konci roku budeme mít na ministerské úrovni dobrou síť kontaktů k naší politice. Ale docela dobře eh, chápu eh, váš signál a pokusím se komisi i radě vyřídit, že musíme se snažit tady překročit od slov k činům. Pokud jde o ten nárůst modré zaměstnanosti, tak my se samozřejmě musíme snažíme, musíme snažit, eh, aby inovace byly obsažené v naší politice. A paní Majsnerová o tom také hovořila ve své zprávě. Takže si klaďme otázku, jak přitáhnout mladé lidi do těchto profesí, do těchto zaměstnání. Projednávala jsem to uh, už s komisařem Andorem, který zodpovídá za zaměstnanost. A my plánujeme zlepšení podmínek, bezpečnostních podmínek a odměňování v eh, sektoru námořní plavby a rybolovu takto ten problém můžeme řešit. Říkám to proto, že, nevím, jestli to víte, ale možná bych vám měla připomenout, že Rada členských států, nedokážete si představit, kolik neratifikovala zatím úmluvu Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a odměňování a zaměstnávání námořníků a lidí eh, pracujících na moři. To je velice důležité. Takže eh, na to musíme pracovat. Musíme pracovat také eh, s IMO, které neratifikovalo konvence, konvence eh, nebo úmluvy ILO. Teď na tom pracujeme. Máme velice dobrou spolupráci eh, s IMO a jejím prezidentem. Možná, že on dorazí sem do Bruselu, ale můžu říci, že se pro tuto chvíli pokusím, eh, pokoušíme eh, získat status pozorovatele, co by komise tedy v eh, radě IMO o to, aby členské státy měly především společnou pozici. To je velmi důležité. Takže co se pokusíme udělat s modrým růstem a pracovními místy? Vyřešit ty stávající výzvy. Proto tady odkazuji na tu studii, kterou jsem zadal, zadala o všech variantách zlepšení zaměstnanosti v tomto sektoru. První výsledky té studie jsou velmi pouzbudivé. Nově tam ukazují, že v této oblasti, to znamená v oblasti eh, námořní, v oblasti námořního sektoru, máme potenciál, který je větší než eh, potenciál, který máme na trhu práce obecně. A musím zareagovat na to, co říkal pan Kančan, který se obává výsledku. Máme výsledky, můžeme je mít. Samozřejmě nemůžeme financovat všechny iniciativy a investivy, investice, které se navrhují, protože nemáme tolik peněz k dispozici. 50 milionů je jenom na začátek. A já se těším na vaši podporu, tak abychom abychom eh, tedy se dočkali toho, že v rámci eh, Evropské unie finančních perspektiv se k tomu bude přistupovat eh, pozitivněji do budoucna. Řada z vás zmínila tu katastrofu v Mexickém zálivu. Na to musíme reagovat. Hlavní otázka, která z té katastrofy vyplývá, je vlastně dvojí. Za prvé, je to naše závislost, kterou máme v Evropské unii na ropě. Tady máme problém, a to si musíme uvědomit. A potom je tady také potřeba vytvářet obnovitelné energie. Tady máme už určité velmi dobré výsledky těch studiích o obnovitelných energiích, eh, zdrojích energie s mořem. Pracuji na tom s panem eh, Ettingerem. Eh, některé ty zdroje nejsou moc známé, samozřejmě je to větrná energie, ale to, co není známé, je otázka energie z přílivových vln, energie z vln obecně, energie z termálního potenciálu moře. Tady máme celou řadu věcí. Musíme investovat do inovací a pokusit se to co nejlépe a využít. Takže zaprvé eh, tady máme závislost na ropě, to je to, co vyplývá z katastrofy eh, v Mexickém zálivu. A za druhé je to ochrana životního prostředí v, přípravě takový, v případě takovýchto katastrof. Rád bych vás informoval, že komise na tom pracuje a brzo přijdeme s iniciativou. Eh, všichni zúžasní komisaři, pan Ettinger, pan Potočník, prostě všichni komisaři, eh, kterých se to týká, na tom pracují. A myslím si, že i pan předseda Paroso k tomu bude mít nějakou iniciativu protože opravdu souhlasím s vámi, že tady musíme jednat a musíme spolupracovat se Spojenými státy, jak tady jeden eh, dvojctihodný poslanec říkal. Musíme se opravdu eh, snažit eh, se maximálně po ponaučení z této katastrofy, protože ta tady docela jistě jsou, jak říkáte, pane předsedo. Závěrem bych ráda poděkovala a všem eh, za jejich vystoupení. Pokusím se všechny vaše, ke všem vašim návrhům přihlednout. Ráda bych zopakovala, že já se rozhodně nepokouším přejmout eh, kompetence od ostatních komisářů. Snažím se spolupracovat. A myslím si, že nejlepší způsob, jak eh, spolupracovat, je Eh, že doufám, že budu mít nějakého eh, eh, spojence v této v oblasti. Paní Majsner, chtěla jste k tomu něco? Říká pan předseda. Já to opravdu řeknu velice stručně, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala za všechny ty připomínky, které jsme dostali k té zprávě. Většina z nich ukazuje, že podporujete směr, který jsem si zvolila. Každopádně bych ještě chtěla oslovit kolegu Grandese Pasquala protože ono eh, za to často eh, v... nezodpovídáme. Moje první zpráva eh, je hned podle článku 50. Je to zvláštní postup a mm, já se říkám, jsem dopravní politička, měla bych to udělat jako pan Píček mm, a zaměřit to jenom na dopravu, anebo to udělat jako, panu, jako pan, pan Van Dálen, anebo bych to měla udělat integrovaně. A já jsem se rozhodla pro ten integrovaný přístup, mimo jiné, a to musím znovu říci, protože eh, rejdaři, provozovatelé přístavu a další eh, řekli, že potřebujeme tyto eh, klastry a musíme přistupovat integrovaně. A samozřejmě mm, se musíme ptát, jestli eh, je třeba hovořit o klimatu i o výzkumu. Ale podívejte se, je tady výbor pro životní prostředí a výbor pro průmysl a ty do toho vůbec nejsou eh, zapojované, eh, zapojené. A kde by se tady o to mělo jednat, když ne tady, když jsme my ten řídící výbor. Proto já jsem cíleně zvolila tento přístup, myslím si, že je to ve smyslu rozhodnutí dřívějších parlamentů i v návaznosti na to, co dělal Vilipíček. Píček. Takže já dělám něco podobného, akorát jiným způsobem. Každopádně vám děkuji za připomínky a těším se i do budoucna na spolupráci a děkuji i vám, paní komisařko, za přítomnost a e, za vaše vstupy a odpovědnost. Děkuji. Děkuji vám, paní e, Meissnerová. Teď e, těm technickým věcem, takže lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 9. července hlasování na výboru pro dopravu v září, až přijdete všichni osvěžení z dovolené. Doufám, že pane předsedo eh, dojedete na Krétu. Já jsem o tom chtěl teď hovořit hnedko. A hlasovat se bude na plenárním zasedání v říjnu 2010. Paní komisarko, já vám mnohokrát děkuji mm, za dobu, kterou jste tady eh, strávila, myslím, v výborné debatě. Děkuji i poslancům, kteří se zúčastnili této debaty a doufám, eh, že s vámi budeme v blízké budoucnosti už se spolupracovat a samozřejmě Já doufám, že jednou navštívíme eh, ten historicky důležitý a krásný ostrov Krétu. Tak kdo ví? Možná si odvezeme ten eh, světoznámý olejový olej. A no, tam tamtud. Pokaždé, že to funguje, říkáte. <laughs> Tak já to tak úplně <laughs> neznám, ale každopádně vám děkuji a těšíme se na spolupráci.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 Měli bychom nyní hovořit o panelu STOA. Paní Tykau a paní Kokaro jsou zástupci našeho výboru v rámci panelu STOA. Mm, eh, paní Tykau eh, bude tady hovořit i za kolegu a seznámí nás s aktuální situací. Takže paní Tykau, máte slovo. Domnule președinte, am să încerc să prezint uh, pe scurt activitatea. Děkuji, pane předsedo. STOA bylo vytvořeno rozhodnutím parlamentního byra z 26. 2. roku 92. STOA to je výbor pro vyhodnocení technologických a vědeckých informací. Má za cíl podpořit Evropský parlament a pomoci mu přijímat určitá rozhodnutí, pokud jde o vyhodnocení různých technologických možností. STOA, to je součást eh, činnosti Evropského parlamentu, skupina STOA, poskytuje parlamentnímu výboru a dalším zainteresovaným členům parlamentu studie, vyhodnocení dopadu a organizuje diskusní fóra, na kterých političtí představitelé a zástupci vědeckého společenství a občanské společnosti srovnávají různé technologické a vědecké možnosti, které jsou důležité pro občanskou společnost. Činnost skupiny STOA je dlouhodobá. Mají na starosti sekretariát a jeho oddíl pro výzkum. To znamená, že skupina STOA nepracuje, nevypracovává studie pro určitý konkrétní výbor, ale vypracovává studie, které jsou zaměřeny horizontálně, které jsou vypracovávány v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu pro různé výbory. Skupina STOA pracuje s vědeckými údaji otevřeně, do její činnosti nezasahují eh, žádné subjekty, které by mohly omezit její objektivitu. Názor skupiny STOA nevždy odráží majoritní názor parlamentu. Je zde k dispozici parlamentu v oblasti výzkumu. Financování činnosti skupiny STOA je součástí parlamentního rozpočtu a řídí se finančním řádem a jeho uplatňovacími pravidly. Výbor STOA má 15 členů. Místo předseda Evropského parlamentu je zodpovědný za činnost tohoto výboru. Další čtyři členové jsou z výboru pro průmysl, energetiku, dva členové z výboru pro sociální záležitosti, dva pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin, dva z výboru pro ochranu spotřebitela vnitřní trh, dva z výboru pro cestovní ruch a dopravu, Jedním z těchto členů jsem já, druhým je pan místopředseda Koch a dva členové jsou z výboru pro zemědělství. Členové skupiny STOA mají mandát na dva a půl roku s možností jeho obnovení. Ráda bych také zmínila, že skupina STOA se schází ve čtvrtek ráno ve Štrasburku. ale interferuje to s, také s činností různých skupin, jako například eh, s sociálně demokratickou frakcí. Budeme se snažit, aby členové tohoto výboru se mohli maximálně účastnit jeho činnosti. Já bych chtěla také zmínit, že návrhy, které budou uskutečněny v rámci skupiny STOA a které se týkají zvláště dopravy, tak o těch jsem hovořila také s panem místopředsedou Kochem a také s kolegy koordinátory před několika týdny či měsíci. Na začátku tohoto roku jsem o tomto tématu hovořila a výbor Tram mm, předložil tři návrhy. Dále Jeden návrh jsem předložila já a jeden pan Tartarela. Jsou to tedy návrhy výboru TRAN. To jsou výzvy a příležitosti v oblasti elektrických systémů pro městskou mobilitu. Například místní regionální železnice, elektrická kola či elektrická vozidla. tento návrh společně s návrhem ECO pro účinnou dopravu bude financován a také společně s technologickými možnostmi pro snížení spotřeby paliva a také pro snížení emisí v oblasti námořní dopravy. To znamená, že tyto tři projekty, tyto tři návrhy budou společně financovány v rámci programu Coefficient Transport. Jsou zde ještě další dva projekty účinnost bezpečnostních opatření v, na letištích, pro tento návrh hlasovalo méně lidí, ale takže tento projekt eh, bude považován za projekt, který má menší, menší rozměr. A dále pan Tartarella také navrhl jeden, jeden návrh, jeden projekt. Jedná se o možnost skenování. Takže, jak jsem říkala, tento návrh měl menší podporu, ale v budoucnu se ještě budeme zabývat návrhem o rybolovu chtěla jsem také říci, že v letošním roce, pro ty, které by to zajímalo, zítra od 9 do 11.30 bude tedy zorganizován seminář či konference, kterou zorganizovala skupina STOA. Bude se konat v sále 5G3. Jsou zváni vš- ti, kteří se zabývají eh, sopečnou činností nebyli vulkanologové, dále odborníci na dopravu, kteří zanalizují eh, různé, eh, různá opatření, která můžeme přijmout, pokud jde o sopečný popel a leteckou dopravu. Chtěla bych připomenout, že Zatím máme 23 návrhů, které budeme vypracovávat v 103 pochází z výboru pro dopravu tyto návrhy, tyto projekty byly prodiskutovány na úrovni koordinátorů dále. Výbor TRAN předložil ještě dva návrhy, já jsem předložila jeden a druhý pan Tartarela. A jak jsem říkala, že jeden z projektů, který bude financován, má velký význam a týká se eco-efficient transport. Ale je to také propojeno s elektrickými vozidly, s elektrickými jízdními koly, Takovým způsobem bude vytvořena nebo mohla být vytvořena, přizpůsobena nezbytná infrastruktura pro dobíjení takových elektrických vozidel. Takže na závěr vám chci říci, že máte k dispozici také různé dokumenty, informační dokumenty, které připravila skupina STOA. Zde máme také eh, tento materiál, který naše skupina připravila a děkuji, budu očekávat vaše otázky. Děkuji paní pa, pan Groš. Eh, děkuji. Kolega eh, Koch tady ještě pořád není, takže eh, já jménem EPP vám poděkuji za zprávu a možná položím dvě, tři praktické otázky. V tom dokumentu, který je tady k dispozici, o budoucnosti evropské eh, dálkové přepravy. A když eh, se do něj dívám, tak mě eh, kolegům napadají nás tedy tyto otázky. Za prvé, kdo koordinuje ty různé studie, které které se zadávají ze strany parlamentu. Já si myslím, že by bylo důležité, aby takové, takové iniciativy neběžely paralelně. Víme, že tady na to máme určité finanční limity na ty studie a všichni mají pořád obavy, že ty studie musí mít větší hodnotu než papír, na kterých jsou načištěny, takže by to chtěl, aby eh, tady neprobíhaly žádné paralelní studie. Vy jste říkala, že eh, ty studie nejsou zadávány eh, jménem jednoho výboru, ale že každý výbor má možnost tedy si zadat svou vlastní studii, ale že je třeba mm, koordinovat, takže probíhá koordinace nebo ne. Za druhé, podle jakého řízení se studie zadávají jsou to vždycky nějaké kanceláře, které ty studie definují, nebo to jde nějakým zvláštním, pokaždé nějakým zvláštním postupem. Celkově tu myšlenku eh, dále si za třetí myslím, eh, myslím si, že je dobrá, ale ta, eh, tady to se omezuje na Maďarsko, Řecko a Dánsko. Takže když já se chci zaměřit na dálkovou přepravu v Evropě, tak kde eh, je řečeno, eh, že se ta eh, studie má tady zaměřovat jenom na tři země. A proč tady není nějaký širší obraz o Evropské unii, tak já myslím, že by to stačilo z těch otázek a budu rád za odpověď. Děkuji, pan Alkadravý. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že svým způsobem můžu i já odpovědět za předchozího legislativního období jsem eh, se eh, zabýval tím panelem eh, a tady ve spolupráci se Silví. Byl jsem koordinátor také té studie o dálkové přepravě v Evropě a její budoucnosti před třemi čtyřmi lety. A znám určité limity stoji, protože Jde o to, eh, často závisí na tom, eh, který institut dostane tu studii. A eh, samozřejmě také závisí na tom, který členský stát to dostane. A já bych samozřejmě také byl rád, aby jednou se to zkoumalo v Belgii, ale tehdy to prostě se zdálo, že to není možné. Potom je tady poslední část eh, té zakázky v poslední, eh, ve třech eh, fázích. A tyhle tři země prostě byly vybrány i jako země, které se tím budou zabývat. Tohle je tady první fáze těch studií. Nějaký univerzitní výzkumný ústav je požádán aby se zabýval těmi otázkami. A byla tady celá řada různých eh, možností. A potom se z toho eh, vyvodili eh, nějaké závěry pro evropskou úroveň. Důležité, když se tady zabýváme s tou, je, že je to, co chceme po lidech, kteří jsou ve stoje. Měli bychom chtít, aby se eh, zaměřovali na nějaký dvou, tříletý horizont, protože tím se tady zabýváme. Ono často eh, někdy trvá eh, rok, než se uzavře dohoda o tom, jaké studie zadat, nač se zeptat. Takže tento životní cyklus musíte mít na paměti, ten dvou, tříletý životní cyklus. Já souhlasím s tím, že první hlavní projekt, a sice efektivní ekologická doprava, by mohl být zajímavý. Hovoříme tady o městské mobilitě a já tady mám určitou otázku, možná Silvie by nám pomohla. Na čem jste se dohodli. Jaké výsledky k těm projektům se čekají? Dostaneme dokumenty, dostaneme další studie? A potom závěrem, panem předsedo, abych to uzavřel. Příští eh, rok má panel eh, STOA zadat celou sérii studií. Asi bychom se měli zabývat tou zprávou a Groše. Protože u nás eh, jsme tady na výboru měli projednávat studie, které měly být střednědobé do roku 2020, takže Jaká opatření bychom měli eh, přijmout, tedy na to bychom se měli zeptat, co je, tak abychom dosáhli příslušných cílů. Na závěr, eh, paní eh, Meissner, připomněl bych vám, že za 7-8 minut má začít zasedání koordinátorů. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat, kdy se čekají výsledky, jsou to všechno témata do budoucnosti a co se plánuje, že se s tím udělá. My samozřejmě včas ty výsledky dostaneme, ale pak to nesmí skončit. Když už je budeme mít, tak co uděláme k eh, jejich prosazení, například, eh, aby eh, doprava byla udržitelnější do budoucna? Děkuji, paní Salinova. také praktický, eh, a to, jakým způsobem dochází vlastně k výběru těch konkrétních vědeckých institucí, případně těch zemí, kterých, které, ve kterých se tyto studie zpracovávají. Všechno děkuji. Já se omlouvám, eh, možná byste měla to zopakovat, protože eh, jsme měli nějaký technický problém. Asi to souvisí s tím, co eh, říká pan Chaldravý. Jak se eh, rozdělují ty studie? Můžu říci eh, drsně, že to bývají ty samé univerzity, a nebo se to rozděluje nějak rovnoměrněji? Tak s eh, úctou k, panem, eh, k panu Meissnerovi, tam eh, Karl Huse se to neustále, se neustále objevuje. Jak se tedy ty univerzity dostávají k těm zakázkám, to mi řekněte. Silvio. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit přesně odpovědět na tyto otázky, pokud jde o zprávu. Jak také řekl pan Kadraui, tato zpráva byla vypracována během předchozího volebního období, ale mohu vám říci, jakým způsobem se vyvíjela během tohoto období. Poslanci či výbor mohou poslat do stoji žádost o projekt, mohou si vyžádat eh, určitý projekt. Všechny tyto návrhy jsou přeskoumány, ale během roku může být zaslána také žádost o určitý výzkum. Je zde mnoho návrhů a rozpočet je omezený, proto členové Poslanci členové skupiny STOA hlasují o určitých projektech a na základě tohoto hlasování pro vybrané projekty, tedy ty projekty, které získaly největší počet bodů, tak pro tyto projekty se vypracují technické specifikace, které budou základem pro přidělování e, zakázky. Máme zde článek 5 řádu STOA. V souladu s finančním řádem a jeho uplatňujícím pravidly vyhodnocovací studie jsou a zadávání takových studií tedy je uskutečňováno externími subjekty. A je tak činěno na základě hlasování STOA, takže nejprve se v STOA hlasuje a poté STOA podává žádost. To znamená, na žádost skupiny STOA je vypracována smlouva, po vyhlášení veřejné zakázky. Různé evropské instituce a různé státy musí mít eh, tuto eh, zakázku k dispozici nebo toto oznámení o výběrovém řízení k dispozici a je stanovena určitá lhůta během které musí se tedy přihlásit. Dále skupina STOA žádá ještě, aby finální závěrečná zpráva byla ještě zhodnocena externím auditorem, který nemá nic společného se smluvním vztahem eh, mezi stou a institucí, která zakázku vypracovává. Musí to být důvěryhodný subjekt, kvalitní, aby kvalita závěrečné zprávy byla požadovaná. Myslím si, že takovým způsobem jsem eh, odpověděla na otázku pana Simpsona. To znamená, že jestli se univerzity nebo výzkumná centra mohou účastnit těchto zakázek, ano, mohou se účastnit na základě individuálních zakázek, anebo v rámci konzorcí, která eh, mají smlouvy na určité zakázky. Dále, jestli zde existují projekty mezi třemi a devíti měsíci, ano, dále máme střednědobé projekty, které trvají jeden, dva roky a dále dlouhodobé, které trvají více let. Pokud jde o projekt pro dopravu, to je dlouhodobý projekt, proto jsme přešli k technickým specifikacím a brzy se bude moci uskutečnit projekt, který bude dlouhodobější. V tomto případě musíme také zohlednit to, co řekl pan Kadraui. Musíme bedlivě ověřit to, že technické specifikace budou odpovídat obsahu pana Groše, abychom tak dodrželi technické specifikace výboru pro dopravu. Takže si myslím, že jsem na vaše otázky zodpověděla. Instituty či konzorcia, například složená z univerzit, tak se touto činností také zabývají. Dále výbory mohou mít nové požadavky, ale jak jsem říkala, STOA vypracovává pouze horizontální studie. To znamená, že pokud budeme mít žádost o vypracování projektu, který se bude týkat pouze výboru pro dopravu, STOA se tím nemůže zabývat, pokud financování nebude přímo z výboru pro dopravu. Myslím, že jsem odpověděla na vaše otázky, ale každopádně jsem zde k dispozici, pokud budete mít ještě dodatečné otázky. Každopádně můžeme zůstat v kontaktu zde ve výboru nebo na úrovni koordinátorů, abychom mohli zanalizovat, jakým způsobem eh, probíhají projekty eh, výboru TRAN. Děkuji. Děkuji vám, paní Tikau. A děkuji vám eh, také za tu zprávu a děkuji také panu Kochovi za to, jak zastupuje výbor pro dopravu. Potom tady máme dále bod různé. Já nic jiného nemám, než jenom připomenout jednání pří, zaseda, naše při, příští zasedání, které je 12. července 2010 ve 3 odpoledne. E, nyní budeme mít schůzi koordinátorů. Hned navazuje na jednání výboru, ale jednání výboru končí.